případě, že o nakaženém nic nevědí. To je velice obtížná otázka a o té je třeba diskutovat. Děkuji předseda, děkuji panu Děkuji vám a tím jsme uzavřeli vysvětlování hlasování a chci poděkovat všem, kteří přispěli hlasováním a chci poděkovat za to, že jste se snažili udržovat řečnickou dobu, takže jsem nemusel zasahovat, abych zkrátil vaše příspěvky. Dostal jsem z rady dva společné postoje společného čtení, jakož i motivy, které vedly k jejich schválení a jejich názvy budou oznámeny na příští na zasedání. A lhůta pro zaujetí pozice parlamentu bude tři měsíce od zítřka, to znamená běží od 2. prosince 2011. Zápis včerejšího a dnešního zasedání budou předloženy ke schválení na našem příštím zasedání a schválení a usnesení, která byla schválena na dnešním zasedání, budou převedena odpovídajícím respektivním institucím a tím přerušuji naše plenární zasedání. Děkuji mnohokrát. Vámonos, que nos vamos.